Eh, hovořím zde jménem Kristaliny Georgievim, komisařky pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc a také reakci na krize. Proč mluvím místo ní? Je to jasné, komisařka Georgieva totiž včera odletěla do Chile, kde navštíví všechny ty oblasti, které byly postiženy touto, katastrofa, touto katastrofou a kde bude mít také možnost o věcech hovořit s odborníky. Poté, co dorazila do Santiago, komisařka Gorgieva okamžitě odjela do míst, která byla nejvíce postižena tímto zemětřesením a také tsunami, včetně města Concepcion. Během této návštěvy se setkala s partnery, kteří pracují v této oblasti, navštívila také několik táborů a také měla bilaterální vztahy s představiteli čínských orgánů. Komisařka Georgieva také zastupuje pana eh, předsedu Barosa na inauguraci nového prezidenta ve Valparaisu. K této inauguraci dojde dnes. Ten, to masivní zemětřesení a následná tsunami ke které se, ke které se stalo 27. února, byla strašná tragédie. Čísla, která máme k dispozici, ukazují, že asi 200, 525 lidí eh, zahynulo a zdá se, že toto číslo není konečné. Zemětřesení eh, <clears throat> ovlivnilo více než 2 milionů lidí. Eh, bylo zničeno více než polovina obydlí, půl milionu obydlí. Kathy Ashton Eh, se eh, spojila s ministrem zahraničních věcí Chile a vyjádřila soucit eh, s rodinami, které byly postiženy a také mu řekla, že jsme připraveni kdykoliv poskytnout podporu. Jakmile jsme se dozvěděli o tomto zemětřesení, okamžitě jsme zmobilizovali svůj systém pomoci. Ochranný mechanismus byl využit k tomu, abychom okamžitě zúčastněným státům podali informace, také MIT monitorovací eh, monitorovací středisko pracovalo tak, abychom, takže jsme měli možnost získat okamžitě zprávy o rozsahu a o eh, eh, škodách způsobených tímto zemětřesením. Komisařka Georgieva byla také v krizovém štábu, tak aby řídila všechny tyto operace. Celá řada členských států Evropské unie také informovali MIC o tom, že jsou ochotny kdykoliv pomoci pomoci tím, že poskytnou lidi a také materiál. Ty věci byly zaslány do koncepcionu, do města koncepcion z Německa, ze Španělska, z, z Nizozemska, ze Švédska a také dalších eh, členských států, jako jsou eh, poskytly například polní kuchyně, eh, mosty a podobně. Čilské úřady Eh, nám naznačili, že přijmou všechny tyto nabídky, které učinila Evropská unie. Eh, systém eh, reakce byl také spuštěn v Bruselu a také v ECHOS Managua, což je regionální kancelář, která je umístěna v Latinské Americe. Jde o to, abychom měli dostatečnou kapacitu. ECOF terénní odborníci potom měli možnost navštívit přímo zónu, ve které došlo k, k, k zemětřesením. Přijali jsme celou řadu rozhodnutí a to hned ráno v neděli. V současné době máme také uzavřené dohody se čtyřmi partnerskými organizacemi eh, Tele- eh, San France, které nám poskutuje telekomunikační služby Pan American, zdravotnická organizace a španělský Červený kříž který zajišťuje zdravotnické služby a Německý červený kříž, který také zaskytuje ubytování, bezpečnou vodu a základní věci pro e, život. pondělí 1. E, března potom dorazil další tým e, do Chile, který se setkal se, se svými partnery, tak aby zjistil, co je potřeba udělat. Další dva týmy potom dorazili 2. března. Eh, náš ochranný mechanismus a tým pěti expertů Evropské unie v současné době se nachází také eh, v Chile. Pracují daleko města eh, Concepcion. Tři jsou v současné době koordinátory <clears throat> všech ehm, humanitárních akcí ze strany Evropské unie a jsou v současné době v hlavním městě Santiago. Provádějí také vyhodnocení toho, co je potřeba udělat v těch nejvíce postižených oblastech. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. A nyní bych eh, rád udělil slovo řečníkům za politické skupiny. První je madame Strifler za EPP. Ano, pane předsedo, pane komisaři, jak již bylo řečeno, zemětřesení v Čili, jehož intenzita byla vyšší než na Haiti a e, to také s následným tsunami Eh, bylo zemětřesení, které bylo zmírněno také díky eh, včasnému vorování obyvatelstva a díky státu, který dokázal zareagovat. Jsem velmi ráda, že také komise a členské státy včas reagovaly a že byla eh, okamžitě motivována činnost. Humanitární rozhodnutí padlo velmi rychle a byly poskutnuty 3 miliony euro pro okamžitou pomoc. Ekoexperti se vydali do postižených oblastí. Chtěl bych, chtěla bych poblahopřát paní komisařce Kristalině k tomu, že dokázala odcestovat tak rychle do Čili. Tyto přírodní katastrofy přicházejí velmi rychle a citlivým oblastem je nezbytné dát možnost lépe se při připravit eh, také ze stavebního hlediska. Dále je nutné také snížit eh, rizika eh, tím, že se bude spolupracovat v přípravě na katastrofy a v oblasti prevence. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a nyní paní Munus de Uriki za z frakce socialistů a demokratů. Děkuji, pane předsedo jménem eh, našeho eh, smíšeného výboru, respektive delegace EU a Chile eh, bych chtěla vyjádřit naši solidaritu a samozřejmě i soustrast s obětmi a pozůstalými v důsledku teda zemětřesení. Dvě, dva miliony Čilanů jsou postiženy. Týká se to zejména obyvatelstva Mapuči, která vlastně obepíná dva regiony. Chci projevit i naše uznání všem těm osobám, které se podílely na záchranných eh, pracech protože se ocitli v nesmírně komplikované a nebezpečné situaci děkujeme samozřejmě i za okamžitou reakci čilské vládě, která se snažila eh, skutečně eh, co nejrychleji eh, zjednat nápravu je nyní zapotřebí mnoho pomoci a mezinárodní společenství a jeho pomoc prokazuje, jak dobré vztahy udržuje Chile se svým, e, svými sousedy i světovým společenstvím. Chci také podpořit pana prezidenta Pinieru, který dnes e, přebírá e, svou funkci a věřím, že i on bude aktivní v tomto ohledu. Chile, jak jsem již uvedla, má velmi dobré a aktivní vztahy s Evropou, bude zapotřebí množství prostředků pro obnovu Chile a Evropská unie by v tomto ohledu měla eh, Chile poskytnout veškeré dostupné nástroje a prostředky. Chile potřebuje mezinárodní pomoc. Evropská rozvojová banka eh, podepsala dohodu s Chile o účasti na obnově Evropská unie pod španělským předsednictvím. Má koordinační mechanismus k dispozici. Předseda eh, žádá, aby paní poslankyně mluvila poněkud eh, pomalej, protože eh, mluví nesmírně rychle a v tomto duchu také pokračuje. Počítá se s tím, že komise v nadcházejících eh, dnech navštíví Chile, zejména komisařka pro humanitární pomoc a věříme, že Evropská unie se bude nadále angažovat v tom smyslu, aby učinila zadost potřebám v Chile. Děkuji vám. A nyní eh, dvě minuty. La solidaridad con... Děkuji, pane předsedo. Solidarita s zemí postiženou um, takovouto živelní pohromou, jako je Chile, je vystavena velkým výzvám Eh, k tomu bylo již dnes hodně řečeno. Chile byla také vždy asilovou zemí a já navíc pocházím eh, z Baskicka, kdy v 19. století a později z politických eh, důvodů se Španělé vystěhovávali do Chile a z tohoto důvodu mám radost z rychlé reakce Evropské unie a k poskytnutí 3 milionů eur Chile a také blahopřeji

vysoké představitelce Lady Ashtonové, stejně tak jako komisařce pro humanitární pomoc, eh, která odcestovala již včera do Chile, aby eh, si prohlédla situaci na vlastní oči. Eh, také ale děkuji za pomoc, kterou jsme poskytli prostřednictvím ECHA a také ve spolupráci s jinými institucemi a mm, spolupráci teda s jinými organizacemi. Evropa opět osvědčila eh, svou schopnost solidarizovat se s jinými zeměmi na mezinárodní úrovni a to přímo i ve spolupráci eh, s ostatními organizacemi a projekty pomoci. Opět jsme ukázali, že jestliže jednáme v rámci politického koncenzu, jsme schopni eh, rychlého nasazení a eh, rychlé pomoci. Eh, blahopřeji nové paní komisařce k její schopnosti rychlé reakce. A jménem své frakce bych chtěla projevit svou solidaritu a podporu všem, kteří se podíleli na záchranných pracech. Chci také vyjádřit soustrast s pozůstalými a mm, 28 postiženými španělskými rodinami. A chci také ještě říci, že budeme mít příležitost um, prohlédnout si projekty přímo na místě, um, projekty, které vzniknou díky uh, naší pomoci a které přispějí k dalšímu rozvoji Jižní Ameriky. Děkuji vám. Děkuji za zelené, eh, Romeva Irueda. Já bych, pane předsedo, se chtěl připojit ke předřečníkům. Důležité je vyjádřit evropskou solidaritu s čilským lidem a čínskými orgány. Toto musíme skutečně ukázat. Na druhém místě je však důležité připomenout taky, že jsme zaznamenali to, že přírodní katastrofy nedělají žádný rozdíl mezi bohatými a chudými. Lid je však tímto velmi silně zasažen. A právě proto je významné, abychom zahájili eh, nejenom opatření na obnovu země, ale také na změnu struktury. A proto se chci zeptat pana komisaře, pokud dovolíte. Je to skutečně specifická záležitost, která mě zajímá v rámci dohody s Chile kde se jedná o 41 milionů euro do roku 2013. Kolik se využije pro posílení infrastruktur, tedy silnic, dopravních spojení a podobně? Kolik se využije na to, aby se zlepšila stavba domů, tak aby bylo zajištěno, že v případě budoucí katastrofy i když si to nikdo nepřeje. Eh, vše bylo lépe připraveno. Kolik prostředků se použije pro tento účel? Děkuji. Pan Poremba. Okay. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. E, Pane předsedo, dámy a pánové, Ehm, toto zemětřesení znamenalo smrt pro mnoho lidí a také mnoho lidí dnes nemá střechu nad hlavou. Chtěli bychom vyjádřit svou solidaritu eh, s touto zemím. Eh, musíme eh, mít na paměti, že tam žijí stále lidé, kteří nemají přístup k čisté vodě a k některým základním potravinám. Kromě toho tam se v současné době vyskytuje celá řada lidí, kteří Eh, vykrádají obchody a myslím si, že je potřeba, abychom eh, byli nápomocní eh, lidu Čili. Je také potřeba, aby ti, kteří, kteří drancují, byli potrestáni. Myslím si, že náš fond by měl skutečně pomoci lidem v Chile, ale je třeba si uvědomit, že v Chile existují místa, která jsou tak vzdálená od civilizace, že se k ním nikdo nemůže dostat. Potřebujeme Eh, více než pouze finanční podporu od Evropské unie. Potřebujeme zlepšit všechny ty mechanismy eh, záchrany, eh, tak abychom se dostali na všechna tato místa, která byla postižena zemětřesením. Je skutečně úžasné, že můžeme vyjádřit svou solidaritu, ale slova nestačí. Musíme poskytnout materiální podporu budoucnosti. Dalším řečníkem je pan Provera. Děkuji, děkuji pane předsedo. Uh, Chtěl bych říct, že vám přeji, aby eh, jste se velice eh, rychle uzdravil, aby se vám zranění eh, zahojilo. Je to potřeba si uvědomit, že ta katastrofa je obrovská, jedná se o zemětřesení velkého rozsahu Eh, pochopitelně byly postiženy a zničeny infrastrukturní eh, eh, infrastruktura byla znič, byly zničeny budovy, je potřeba, abychom byli schopni lépe koordinovat naší práci a také všechno, co se v čele v současné době v rámci pomoci realizuje. Evropská unie v tomto případě skutečně reaguje velice rychle, spolupracuje také s místními úřady a cílem toho všeho je zajistit rychlou reakci na tu situaci dnes jsme eh, četli, že humanitární pomoc, která byla poskytnuta Somálsku, byla vlastně ukradena, ukradena eh, některými lidmi, kteří pracují pro OSN a také některými lidmi, kteří pracují pro islámské hnutí. Myslím si, že kdykoliv poskytujeme veřejné prostředky, humanitární pomoc a podobně, musíme mít zajištěnou dostatečnou transparentnost, tak aby se tyto věci dostaly skutečně tam, kam mají. Uh, Eh, musíme mít velice přísný systém kontrol, který zabrání tomu, aby tato pomoc byla rozkradena. A to hlavně eh, v tom případě, kdy se jedná o velice vzdálené země a vzdálená území. Děkuji. Paní Doc, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pane předsedo, eh, Eh, naše lidé budou rádi, když se seznámí s tím, že jsme eh, skutečně byli schopni poskytnout pomoc, čili všichni jsme dojati tím, co se tam stalo. Dnes bych ale chtěla se věnovat věcem obecnějším, obecnějším, které souvisejí s poskytováním humanitární pomoci evropské. Evropský komisař eh, hovořil o tom, že jsme jedním z největších dárců humanitární pomoci. Cílem eh, je zachránit životy, eh, najít místo, kde by se mohli schovat lidé, kteří jsou obětmi přírodních katastrof. A to jsou zcela určitě věci, které stojí za to ale nejsou to přece peníze eh, komise, které jsou tímto způsobem darovány. Jsou to peníze Britů, Němců a tak dále. Jsou to peníze od 27 členských států a to v době <clears throat> ekonomické krize a myslím si, že bychom měli uznat skutečně to, co dělají jednotlivé členské státy. Možná, že komise by to měla vzít také v úvahu a měla by si uvědomit, že velice často toto Eh, představuje oběti eh, pro obyčejné lidi. Nejsou to ti, kteří sedí v Berlemontu, které, které bychom měli chválit, ale ty prosté lidi. Je pravda, že rozvojové země potřebují pomoc, ale je také pravda, že potřebují naši podporu proto, aby mohli vytvořit eh, skutečné věrohodné demokratické struktury. Potřebují naši pomoc při eh, posilování občanské společnosti. Kromě toho také potřebují naši pomoc a také naši poctivost, naši upřímnost v tom smyslu, že jim skutečně budeme schopni i říci, co není úplně správně v jejich zemi, tak, aby v důsledku čehož mnoho lidí i nadále žije v chudobě a má obrovské základní potřeby. Děkuji, paní Doc. Teď pan Papa Nikolau je další řečník na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Tyto přírodní katastrofy a velké zemětřesení v Chile, které následovalo po Haiti, způsobilo tisíce úmrtí, především v oblasti koncepcionu Chile a rodinám musíme vyjádřit hlubokou soustrast a solidaritu. Musíme e, cítit blízkost s touto zemí, e, která ekonomicky je velmi silná. Zde probíhá dynamický vývoj. Evropská unie a Chile podepsali asociační dohodu, eh, která začíná platit v 2005 a jedná se o dohodu eh, také eh, v společných akcích. A komise má strategický rozvojový plán pro Chile Eh, na léta 2007 až 2013. Zde je navrženo, aby eh, země Latinské Ameriky využívaly prostředky eh, a sice tématicky. Okamžitá pomoc a vše to, co bylo dnes řečeno eh, také naším výborem, dodává odvahy. Chtěl bych však zdůraznit jednu věc. Je nutné velmi rychle bojovat proti důsledkům této katastrofy a je nutné pomoci obnovit infrastrukturu v této zemi co nejrychleji tedy eh, musíme uvolnit eh, příslušné půjčky. Děkuji. Děkuji, pan Guerrero je naším dalším řečníkem. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl projevit solidaritu s čilským národem a tuto solidaritu jsme Eh, také vyjádřili vůči Turecku a Peru, eh, které byly rovněž postiženy nad přírodními katastrofami. Solidarita je mm, skutečným znakem Evropské unie a měli bychom ji prohlubovat eh, v budoucnu. Chile je naštěstí zemí s velkou schopností rychle reagovat na živelní pohromy, které ji postihují a tato, touto schopností se nevyznačuje mnoho zemí světa světa. Je nutno také zmínit evropskou strategii pro humanitární pomoc, totiž eh, ta by mohla být ještě efektivnější, účinnější a rychlejší je tomu mm, tak, že eh, se musíme ubírat správným směrem a eh, tudíž je zapotřebí větší míra koordinace mezi členskými státy s ohledem na instituce Evropské unie a eh, organizace humanitární a organizaci, organizace pomoci. A to se týká též spolupráce s mezinárodními organizacemi pomoci, například organizacemi OSN. A za třetí je také na místě ještě prostě, eh, eh, lepší koordinace mezi humanitárními organizacemi a organizacemi civilní ochrany. Eh, prohlubování koordinace je nesmírně nutné a týká se to i občanské společnosti. Jde o to, aby, pomoc, eh, aby k pomoci eh, měli přístup hm, všichni co eh, nejdříve. Samozřejmě, že solidarita je i známkou evropské zahraniční politiky a možná, že by bylo na místě ustavit eh, jakousi eh, eh, jednotku, Evropskou jednotu pro civilní ochranu. Naším dalším řečníkem je pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím se vším, co pan Gueras Salom uvedl um, ohledně naší pomoci. Já jsem původně byl šokován, když jsem slyšel, um, že Evropská unie hodla věnovat na 3 miliony eur, což je um, nulové ve vztahu ke zkáze, um, které, které tam došlo. Minulý týden jsme diskutovali o Haiti. Dnes uh, diskutujeme o důsledcích vychřice um, Xintie a e, také e, zemětřesení v Chile před dvěma týdny. A e, pak teda došlo k zemětřesení ve, v síle 6,6. Je to obrovské. Máme nyní před sebou důsledky a statistiky. Půl milionu domů bylo zničeno a musí být obnoveny. A tady je na místě praktická pomoc asi 540 eh, lidí tam zahynulo. A eh, to je skutečně živelní pohroma eh, sama o sobě. Hovoříme o mm, částce ve výši 22 miliard eur a v tomto ohledu musíme učinit náš příspěvek. My dobře víme, že v Irsku jsme jednou Lisabonskou smlouvu odmítli, ale to Lisabonská smlouva mm, právě umožňuje takovouto okamžitou humanitární humanitární pomoc a nutno říci, že jsme ve vztahu k Chile eh, neadekvátně reagovali. Tam je zapotřebí praktické pomoci. Peníze, voda, obnova dodávek eh, energie a rychlá obnova ekonomie. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pane Higginsi. A nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Vidím, že se hlásí pan Diaz de Mera. Presidente, ayer hablé con el senador... Ano, pane předsedo, včera jsem hovořil se senátorem Pesauem, který v minulosti byl předsedou Senátu v Chile a chtěl bych vyjádřit naději v tom smyslu, že nový eh, prezident eh, začne obnovu velmi intenzitě. Prezidence Bačeletové bych je chtěla, chtěl poděkovat za zvládnutí krizové situaci. Vyjadřuji také solidaritu a soustrast s lidem Chile eh, v důsledku strašného zemětřesení a následných tsunami které se dotkly Valparaisa, Muka a dalších částí této země. Eh, doufám, že Chile bude schopno stejně jako v minulosti zvládnout tuto dramatickou situaci. Ještě jednou vyjadřuji eh, hlubokou soustrast. Herr Melzer, bitte. Pan Melzer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Důsledky eh, zemětřesení o síle 8,8 eh, byly jasné. Starostka Koncepcionu řekla, že 24 hodin čekání eh, jsou nekonečné pro ty osoby, které jsou pod rozvalinami. Pomoc pro více jak 2 miliony dotčených osob samozřejmě nemůže eh, přijít všude včas. Mnohé eh, jednotky však byly příliš zatíženy a obyvatelé se museli chránit i před zločinci. Chile eh, bude moci zásobovat své obyvatelstvo, eh, tak se to domnívalo zpočátku, ale pak překonalo a požádalo o mezinárodní pomoc. Budeme se z toho však muset eh, také poučit. 24 hodin čekání je skutečně příliš dlouho. Existují nouzové plány pro koordinaci nouzových nouzových eh, činnosti nouzových jednotek. Vše musí být efektivnější. Děkuji. Děkuji, pane Melcere. Nyní dávám slovo komisaři. Teď tedy má slovo pan komisař Potočník. Vážení poslanci, děkuji vám za tuto diskusi. Pochopitelně jsme všichni byli šokováni tou, tím rozsahem této přírodní a lidské katastrofy. Využití eh, našeho ochranného mechanismu nám umožnilo eh, zajistit praktickou pomoc a to velice brzy poté, co došlo k zemětřesení. Jak jsem již řekl, pomoc, eh, kterou nabídla celá řada členských států, byla také mimořádně důležitá. Kromě humanitárních a dalších akcí, které jsem již popsal, myslím si, že stojí za to se zmínit o tom, že v úterý v Lucemburku Evropská investiční banka a Chile to ostatně zmínil jeden poslanec, podepsali Eh, smlouvu, podle které tato banka bude moci působit eh, v Chile. To pouze potrhuje skvělé vztahy mezi Evropskou unii a mezi Chile a další prohlubování našeho partnerský, našich partnerských vztahů. Toto je velice důležité. Evropská investiční banka může být totiž dalším nástrojem Evropské unie pro spolupráci s Chile při rekonstrukčních pracích, pracech, ať již střednědobých nebo dlouhodobých. Co se týče té konkrétní otázky týkající se eh, strategie pro Chilem a těch 41 milionů euro 21 milionů eh, byl v prvním tranči, 15,6 bude tedy eh, ještě k dispozici pro druhou tranči. To, tady by mělo být 50% na inovace a hospodářskou soutěž. My jsme se rozhodli to naopak uvolnit pro rekonstrukční práce. Um, Pochopitelně bychom to mohli eh, věnovat na základě obou těchto cílů pro rekonstrukci. Čilské úřady zatím se na nás obrátili s konkrétním požadavkem, abychom jim pomohli při rekonstrukčních pracích, jak jsem se eh, zmínil, prezident Pinera se dnes ujímá úřadu a určitě <clears throat> hlavní prioritou bude vyhodnocení rozsahu eh, všech škod a také vyhodnocení toho, co bude potřeba pro jejich nápravu. Komise eh, je ochotná zvážit jakoukoliv, jakýkoliv požadavek, který dostaneme v této souvislosti. Jak jsem již řekl, Evropská investiční banka teď bude moci působit eh, v Chile, což představuje další nástroj, který eh, rozšiřuje ty nástroje, které již teď máme k dispozici. Někteří z vás také hovořili o tom, že Chile je dobrý příklad rozvoje, je to vlastně čistý kreditor na Eh, odcházející ministr minulý eh, týden řekl, že na rozdíl od jiných tragedií, které postihly český lid, tentokrát jak čilský lid, tak čilský stát může eh, se těšit z toho, že má své vlastní zdroje. Evropská unie, to znamená obyvatele, regiony a země, podporují Čilem v, teď po této obrovské katastrofě a myslím si, že přesně tak by to mělo být v civilizovaném a lidském světě. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane komisaři, kolegové, tím uzavírám diskusi. Eh, a teď si uděláme přestávku do 12 hodin, kdy budeme mít hlasování.